abychom skutečně eh, abychom skutečně věnovali pozornost i těmto opatřením, o kterých jsme již dvakrát v našem parlamentu letos hovořili. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní pokračujeme s naší rozpravou a zároveň bych ráda mezi námi přivítala delegaci Mexického parlamentu, jejich výboru pro zahraniční záležitost Gabriela Cuevas, senátorka, vede tuto delegaci, která navštěvuje různé evropské instituce. Dneska se setkali s členy našeho zahraničního výboru v Evropském parlamentu. Ráda bych vaši jménem, milí kolegové, kolegyně, poděkovala za tuto návštěvu zástupců Mexického parlamentu, který je velice důležitým partnerem Evropské unie a je to klíčový ekonomický hráč z globálního hlediska. Děkujeme a ještě jednou vás mezi námi vítáme. Děkujeme a nyní se dostáváme dál. Paní Keller, jeden a půl minuty. Zase se zabýváme pracovními podmínkami v Bangladeši. Ehm, smrtícími fabrikami, které pracovaly i pro evropské firmy. Neštěstí v podmínky v Bangladeši jsou hrozné, ale tak to mu je i jinde. Ukazuje to, že globální systém dělby práce a neudržitelného způsobu výroby je nutně špatný. To není nic nového, ale doposud se málo, hodně mluvilo a málo jednalo. Samozřejmě vláda v Bangladeši by měla zlepšovat situaci pracujících. Zvýšit minimální plat nestačí, musí být také vyplácen. Odbory musí konečně moci fungovat bez represálií. Vláda musí umožnit přístup k soudům. Ale ještě důležitější je, že abychom my eh, řekli, že evropští, evropské podniky musí konečně jednat a přijmout odpovědnost. Um, ehm, to ty pode, petice, které podepsaly nevládní organizace a spotřebitelé, je správný krok, ale eh, je eh, špatné, že některé podniky chybí. Ta dohoda musí ovšem být realizována. Pozůstalí musí být odškodněni a musí mít přístup k bezplatné lékařské péči. Musí být eh, továrny opraveny a pracovní mezinárodní podmínky dodržovány. Někteří již kontrolují své dodavatele a e, nechají si to kontrolovat třetími stranami, takže to je možné. Také evropští e, firmy měly otevřít své řetězce, například e, příslušnými značkami. Obchodní e, dohody musí obsahovat klauzule týkající se pracovních e, a lidských práv. Jako po, musí být povinnou závaznou součástí, nikoli nezávaznou kapitolou. E, tlak parlamentu mm, musí směřovat k tomu, že obchodní dohody je možné i zamítnout, pokud se neprosadí tyto požadavky. Eh, Děkuji, pan Le Jarík, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Kdo nebyl šokován 1027 těli pod plachtou v Bangladeské dáce. Připomíná to vojenský hřbitov. Přišli o život nikoli v nehodě, ale na velkém bojišti ekonomické války, kterou pořádají velké nadnárodní textilní podniky. V jejich zájmu byl zničen evropský textilní průmysl, abychom mohli vykořišťovat otrokyně v Bangladeše jinde, které pracují 10 hodin denně za 30 euro měsíčně. Soustrat, soustrast nestačí. Obchodní politika EU je zde ve hře. Musí se obtočit zády ke kultu nadnárodních podniků a musí, být, musí znovu založit svou obchodní politiku a otočit zády nejnižšímu společnému jmenovateli a musí tak učit na základě nové spolupráce kde budou zavedena vstupní víza do Evropy, kdy se vezme v úvahu zlepšení bezpečnosti, zvýšení platů a také možnost pro bangladešské pracovnice se odbor, odborově organizovat a bránit se. Děkuji. Eh, paní Kostinger na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, ty zprávy o neštěstích v Bangladeži jsou alarmující. Smrt více než tisíce lidí je nejenom tragédie pro postižené rodiny, ale pro celý Bangladeš. Um, tolik lidí muselo umřít, protože nebyly dodržovány stavební předpisy. Nebylo to tedy v důsledku chybějících předpisů, ale nedostatečném ne, uplatňování těchto předpisů. Mm, jako reakci 40 mezinárodních obchodníků se odhodlalo podniknout důležitý krok společně s nevládními organizacemi a odbory, by se měly zlepšit standardy. To je správný a důležitý krok. Evropská unie a jejich podniky generují nejenom pracovní místa, a přispívají k ekonomickému rozvoji, ale musí také být velvyslanci evropských hodnot. Ochrana lidských práv, zlepšování pracovních eh, ekologických podmínek, zlepšova- vytváření blahobytu, to jsou úkoly, které musí být splněny. Eh, systém eh, preferenc, obchodních preferencí je na jedné straně tady obchodní partner, na druhé straně Evropská unie a obě mají větší povinnosti. Bangladeš je povinen ratifikovat úmluvy ILO a implementovat je. Avšak eh, musíme se také podívat na eh, ty, kteří spotřebovávají ty produkty. Je na nich, zda si koupí produkty, které se vyrábí za takovýchto podmínek nebo ne, ale musí to být jasně řečeno, musí být možnost zjistit, zda produkty plní podmínky standardy ILO nebo ne. Dohoda se textilními obchodníky minimálně nabízí možnost takto informovat eh, spotřebiteli. Značka udržitelné produkce přiměřených mest a bezpečnosti práce je ambiciozním krokem, jako, stejně jako podepsaná dohoda. Tedy musíme se zhostit naší odpovědnosti. Děkuji. Paní Köstinger, přijímáte modrou kartu? Byla pro vás vznesena modrá karta. Děkuji, paní předsedající. Paní Kestinger, vám i ostatním jsem chtěl položit eh, otázku, protože v této rozpravě schází jedna věc. Hovoříme o hrůzné tragedii v Bangladeši, kde zemřelo více než tisíc lidí. Jsme tím pohoršeni. Ale eh, uvědomujeme si v Evropské unii, že běží čas a že se na ty oběti zapomene. Já bych eh, uvítal nevratné kroky, které by zabránily tomu, aby se taková nehoda zopakovala nejen v Bangladeši, ale v Číně, v Koreji, v Singapuru a v celé řadě jiných zemí o východní Asie, kde neexistují žádné bezpe- bezpečnostní předpisy pro tyto zaměstnance. Jednou větou bych řekl, že náš bezprostřední nástroj se obrací na nadnárodní podniky které mají aktivity v Evropě. Těm můžeme uložit velmi tvrdé sankce. A můžeme požadovat, že obnoví výrobu v těchto textilních podnicích. Souhlasíte s tím? Eh, Myslím, že ta otázka se týká toho, co už, mm, čemuž tady mluvíme hodinu. Samozřejmě tato opatření je třeba zlepšit. Ta neštěstí v Bangladeži, v Kambodži se nestaly z důvodu chybějících zákonů, ale z důvodu nedodržování těchto zákonů, a mm, které, kterým dochází v těmto členským státech. Myslím, že je nutné vyvíjet tlak a jak už e, předřečníci řekli, nejsou to jenom levné řetězce, levné podniky, které tam vyrábějí nebo se tam nechají vyrábět, ale také eh, velké podniky a tady můžeme mm, vyvíjet tlak a odpovídajícím způsobem. Děkuji, pan Moreira, na minutu a půl. Paní předsedající, pane komisaři, uplynul už určitý čas. A v Bangladeši již předtím došlo ke katastrofě a nyní nová nehoda způsobila 1127 mrtvých díky nedostatkům budovy, kde fungovaly tyto textilní e, provozy. Samozřejmě existuje odpovědnost e, vlády Bangladeše a podniků, které by měly zajistit minimální bezpečnostní normy eh, v podnicích, kde vyrábějí. Tyto podniky eh, se musí přihlásit ke své odpovědnosti. Eh, existuje společenská odpovědnost podniků a Evropská unie nemůže zaručovat Bangladeši a dalším zemím, že budou využívat eh, velkoryse GSP, pokud tyto země budou systematicky porušovat eh, základní podmínky, které jsou v tomto nástroji upraveny. Nemůžeme souhlasit s tím, že by evropské podniky bez skrupulí využívaly pracovních podmínek v těchto zemích. Není možné, abychom nadále dováželi oděvy vyráběné na úkor lidské důstojnosti pracovníků v Bangladeši. Děkuji. A nyní má slovo paní Dali na minutu. Milí kolegové, přes 11 mrtvých, to je hrůzné číslo, na které jsme museli čekat, než eh, světová veřejnost se bude zajímat o osud eh, bangladešských dělníků a dělnic. Bylo třeba této katastrofy Rana Placa, aby se Evropa zajímala i o jiná čísla. 20 euro za šaty, eh, za sako určité značky. Dokdy budou dělníci Azie vykořišťovány? A zisky nadnárodních podniků nemohou vycházet eh, z peněženek jedních a tragédií druhých. Je, nestačí zlepšit pracovní podmínky, je třeba změnit evropskou legislativu, aby mateřské podniky odpovídaly za nedůstojné postupy subdodavatelů a třeba zabránit delokalizaci výroby do zemí, kde jsou ještě tvrdší pracovní podmínky, třeba posílit, a kolegové to již řekli, je třeba posílit práva odboru a umožnit každému zaměstnanci, aby důstojně žil ze své práce, ale nezapomínejme, že společenská odpovědnost podniků musí převzít odpovědnost za životní prostředí v těchto podnicích a to tady nebylo jasně řečeno jasné slovo pro Evropu nestratit život při tom, že se snažíme na život vydělat všude ve světě. Děkuji. Děkuji, pan Majer, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Ve skutečnosti eh, eh, zazněly eh, zazněly jeden komentář ke kapitálu hovoří o hrůze, která vzniká při vytváření kapitálu. Pře, ve 100% ohrožeme všechny lidské zákony a při 300% eh, již nic nedostáhne této hrůzy. Evropský kapitál odpovídá za tento zločin, odpovídá také za zločiny a tady cituji eh, skorumpovaný systém, který se op opírá o deregulaci a delekolizaci a o daňové ráje. Tady vyvstávají zásadní problémy v této půdě neoliberální. Nikdo nechce řešit tyto problémy, zabývá se obchodem a obchod je na úkor evropských pracovních míst a také za cenu lidských životů, protože zatím vše určuje kapitál. Děkuji. Děkuji paní Saifi na dvě minuty. Děkuji paní předsedající, pane komisaři. Jako kolegové nejdříve chci vyjádřit soustrast obětem tragédie Rana Placa a také nedávných nehod v Kampuči. Já už jsem to řekla při rozpravě v lednu a to opakuji nyní. Podniky, ať už jsou nadnárodní či nikoli, musí zde nést svou odpovědnost po nehodě 24. dubna. Část podniku podepsala dohodu o bezpečnosti, ale je to stále málo. Je to málo, protože tento projekt vznikl v loňském roce a bylo třeba tisíce mrtvých, aby se tento projekt naplnil a bude se vstávat pouze na méně než třetinu podniků působících v Bangladeši. A je to málo, protože to neřeší otázku sankcí a kontrole na místě. Uh, jaké řešení přijmout. Podniky, které se pouští na cestu společenské odpovědnosti, by měly být právně zavázány dodržovat své závazky. Je, nelze akceptovat, aby podniky komunikovali o svých eh, výsledcích v této oblasti a současně eh, ukládají takové podmínky, které brání tomu je dodržovat. Je třeba, abychom přešli do vyšší fáze a nutili podniky učinit eh, závazným, aby skutky také navázaly na krásná slova. Vše, kromě zbraní, o tom mluvila komisař Hucht, a nechceme zbavit odpovědnosti tyto podniky, ale není to dobré řešení. Tyto obchodní preference jsou nevýznamné, pokud je o objemy vývozu v Bangladeši a proto to málo zatíží úřady této země. A na druhé straně jsme poskytli mimořádné preference v oblasti textilu Pakistánu a dnes budeme hlasovat pro znovu zavedení barmy do systému GSP. Domníváte se, pane komisaři, že to je eh, konzistentní z ostrakizace Bangladeše ve chvíli, kdy se tam hromadí přírodní katastrofy, politická nestabilita a lidská tragédie? Dank, Frau Kollegin. Děkuji, paní kolegyně. Kolegyně Reigner. Děkuji, pane předsedo. Spát eh, textilních ehm, továren daka je jenom jeden z mnoha podobných nehod, které jsou výsledkem systematického porušování práv pracujících a bezpečnostních předpisů a stále se opakují. Teprve před několika měsíci eh, došl, jsme diskutovali o podobné tragédii v Bangladeši. Evropský trh je nejdůležitějším odběratelem těchto produktů. Eh, profitují z toho různí subkontraktoři, kteří vykořišťují zaměstnance v zemích původu. My potřebujeme řetězec ručení aby nadnárodní firmy eh, se přihlásily k své odpovědnosti. Potřebujeme sociální, eh, potřebujeme povinnost informovat, nezávislé kontroly a závazné eh, opravy, opravářské práce v těchto továrnách. Především potřebujeme nezávislé odbory, které budou schopni svá práva prosazovat, nebude jim v tom nikdo bránit. A ještě jeden návrh chci zdůraznit. Uh, tento e, již parlament jednou předložil totiž evropské um, velvyslanectví by mělo být kontaktním místem na stížnosti proti evropským podnikům. Pane komisaři, vy uh, vidíte z uh, projevů uh, poslanců, že máte velkou podporu, takže se jděte tímto směrem uh, a uh, přiměte velké koncerny, aby se zhostil odpovědnosti. Děkuji. Kolega Ferreira. Senhor prezident, senhor komisário, a tragédia no... Vážený pane komisaři, vážený pane předsedo, milí kolegové, tragédie v Bangladeši hovoří poukazuje na problému, které jsme hovořili již opravdu dlouho, nehumánní podmínky pracujících, šílená chudoba a všechny tyto nedostatky dodavatelských řetězců, více než tisíc lidských životů jsme obětovali na oltář globálního kapitalismu. Téměř 90 produkce, Kanady, eh, produkce Bangladeše přichází do Evropy, Kanady, Spojených států. Je to druhý největší se textilu v, na světě, ovšem v Dace lidé vydělávají šílených 30 euro měsíčně a pracují v různých podmínkách. Jenom v hlavním městě je asi tisíc textilních továren. A my se ptáme, jak jaká opatření jsme udělali proti těmto továrnám, které těží z této situace, jaké mechanismy budeme realizovat a implementovat, tak abychom reagovali na produkty, které přichází z této produkce. Děkuji. Děkuji, Tomas Mann. Děkuji, pane předsedo. Zničující následky zhroucení textilní továrny v HK s více než 11 z mrtvých a dalších velkého počtu zraněných konečně vede k široké diskusi. Někteří kolegové již poukázali na to, že dohoda z minulého týdne, kterou podepsalo 40 mezinárodních textilních obchodníků, odbory i nevládní organizace. To se týká tisíce dodavatelů. Kdo se k tomu nechce přihlásit, tak jeho jméno musí být zveřejněno. Více než milion zaměstnanců v, Bang- eh, v Bangladeši se musí dostat z těchto podmínek, nedostatečné mzdy, špatných podmínek, eh, nedodržování eh, bezpečnostních předpisů. Máme odpovědnost i za to, aby v Jižní i v Východní Asii byly minimální standardy, požávky požární ochrana, větší e, pracovní prostor, stabilní budovy. Také ale místní orgány, a já tu země trošičku znám jako místo předseda delegace eh, pod vedením Jean e, Lambert, ty míst, místní orgány k tomu musí e, přispět. Stavební povolení teprve po důkladné kontrole, pravidelné kontrole, aby se to dodržovalo a konečně postupy proti korupci. Konven, umluva ILO se musí dodržovat. Doslovně a my můžeme přispět příslušným tlakem. Samozřejmě vyšší sociální standardy, bezpečnostní normy, ekologické předpisy mají svoji cenu. Toho bychom si měli být vědomi. Měli bychom si vědomi i toho při tom, když nakupujeme. Naše nákupní chování je důležité. Jde o fairness, o humanizaci světa práce a vždy o konkrétní viditelnou solidaritu. Děkuji paní Martin David. já bych rád i panu komisaři za velice jasnou reakci na tyto tragédie. Plně podporuji to, že by zde měl být určitý etický kodex, jak bylo řečeno, i pro společnosti v této oblasti, a které to neplní, tak by měly být pranířovány, protože vidíme, že nadnárodní řetězce prostě se nemůžou vyhnout své odpovědnosti tím, že pouze relokují své podniky do rozvojových zemí nebo pouze tím, že řeknou, ne, ne, ne, my z toho, eh, my za to nemáme žádnou odpovědnost, to jsou naši subdodavatelé, prostě musí za to být odpovědní a musí zde být i veřejný tlak, který by měl změnit jejich chování. Ano, musí zde být závazné pr- eh, pracovní podmínky v jednotlivých dohodách. Musíme zajistit to, aby i tyto země eh, ratifikovaly základní pracovně právní podmínky a standardy a normy a vítám návrh komise řešit tuto situaci a podívat se na to, aby Bangladeš plnil podmínky i v rámci systému GSP. Nejde o to, abychom je nějak trestali, ale abychom je podpořili při zlepšení pracovních podmínek tak, aby standardy bezpečnosti při práci byly vysoké, aby pracující byli opravdu chránění. To znamená, že je nechceme trestat, chceme je spíše podpořit, aby se situace na místě zlepšila. Děkujeme. A nyní má slovo pan Tusas. Děkuji za slovo. Tragické zhroucení této obrovské budovy, která, eh, ve které sídlili eh, textilní výrobny vedla ke, smr- e, k usmrcení více než tisíce e, lidí. Je to opravdu, jde o kriminální činy kapitalismu e, proti pracujícím. A vidíme to v, mnohých, v mnoha zemích. Musíme ano, vidíme zde šílené pracovní podmínky, kde lidé pracují někdy až 16 hodin denně v opravdu v, za šílených podmínek, bez jakékoliv kontroly, jakýkoliv inspekcí. To prostě pouze eh, monopolizuje zisky. Na základě oficiálních informací Mezinárodní organizace práce každou třetí minutu přichází jeden člověk eh, o život právě v důsledku nedostatečné bezpečnosti při práci. My jsme zde přišli s naším usnesením v, tak, aby jsme zavedli povinnou podnikovou odpovědnost, tak aby tyto podniky se vzájemně kontrolovaly a vybojovaly proti tomuto zneužívání, vykořišťování pracujících proti barbarskému přístupu a otrokářství. Pouze organizovaný boj přímo na místě by mohl umožnit eh, dostatečná opatření pro ochranu pracujících a a odstranit tento prohnilý kapitalistický systém a ukončit zneužívání a vykořišťování lidí, tak aby um, lidská síla nakonec vítězila. Děkujeme. Děkuji kolego, vy jste uh, přetáhl, ale musíme také uh, dodržovat jaksi spravedlivé rozdělení řečnické doby. Pan Kelly de mhuintir uh, bangladesh a sochtain tagore a tharla le déanaí agus freisin chomh na cuireann nua le muintir na breataine a socht a tharla ar stradanna chathair londain inné. Ano. Samozřejmě, že my jsme nesmírně smutní um, Mm, tím, co se stalo v Bangladeši, ovšem se tomu dalo vyhnout, protože ještě den předtím inspektoři řekli jasně před toto tragédii, že ta továrna není bezpečná, i přesto majitelé trvali na tom, aby tam lidé pracovali. Víme, že no, více než tisíc lidí přišlo o svůj život a opravdu mm, jsme tomu mohli zabránit, nemůžeme to tolerovat. Ano, je to opravdu šílené, jsme pohoršeni a to, je, to si myslím, že je správné. Ano, vidíme, že tito pracovníci dostávají asi tak 30-40 eur měsíčně. Je to opravdu otrokářství. Hovoří se zde o tom, že zisk má větší hodnotu než lidský život a právě proto um, to musíme změnit. To je naší povinností. Pan komisař má pravdu a já se využiji eh, slova paní Kostinger v tom smyslu, že bychom měli být ambasadory pro naše normy, naše standardy, evropské standardy. Musíme spolupracovat s bangladešskými orgány a zajistit um, kvalitní, vysoké standardy, tak aby eh, mm, mm, a zároveň zajistit, aby majitelé nemohli nutit pracující eh, pracovat v těchto šílených podmínkách a zároveň bychom se měli, eh, abychom zabránili dalším možným neštěstím této oblasti a velik Velké mezinárodní společnosti, retailové společnosti by měly povinně podepsat etický kodex a pokud to nepodepíšou, tak prostě musíme vyzvat naši, eh, naši veřejnost, aby jejich produkty nekupovala. Děkujeme, paní Badia má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já rovněž bych ráda vyjádřila soustrast rodinám obětí této šílené katastrofy textilního odvětví v Bangladeši. Lidé tam pracují za nelidských podmínek, šílených podmínek, které jsou neakceptovatelné. A najednou vidíme, že mezinárodní pravidla, mezinárodní normy v oblasti bezpečnosti se nedostatečně aplikují a vlastně to je důvodem té, tohoto neštěstí. Je zde samozřejmě určitá beztrestnost majitelů těchto továren, kteří jsou rovněž odpovědní za tyto šílené nelidské podmínky. Evropská unie je největším trhem pro textilní produkty, které přichází z Bangladeše a právě proto musíme udělat vše proto, aby se toto neštěstí neopakovalo. Musíme aktivovat veškeré mechanismy, které máme k dispozici, především pokud jde o přímý přístup, volný přístup jejich výrobku na naše trhy, ovšem oni musí plnit všechny podmínky Mezinárodní eh, organizace práce, pracujících, pracovní podmínky, bezpečnostní podmínky a ty společnosti, které již, se pod, které již podepsali toto prohlášení o bezpečnosti. To je dobré, ovšem i místní vláda musí reformovat svou legislativu a zlepšit situaci přímo na místě. A zároveň je zde odpovědnost podniku. Odpovědnost podniku, na které, na kterou bychom rovněž měli poukázat, protože mnoho společností nepodepsalo tuto dohodu. Ano, samozřejmě, že musíme chránit lidská práva, ovšem jsou zde veškerá další kritéria, která musí být podporována, která musí být plněná Právě proto bychom měli podporovat i jasné označování těchto produktů, měli bychom podporovat odpovědnou spotřebu, měli bychom jasně říci, které podniky plní tato kritéria, která naopak tato kritéria podmínky neplní. A právě proto bych ráda uvítala veškeré návrhy, se kterými přišel pan komisař a doufám, že je rovněž budeme implementovat. Děkujeme. Další řečník je pan Koferaty. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, to, k čemu došlo v Rana Plaza, je ohromná tragédie. Ovšem, tuto tragédii jsme Mohli jsme této tragédii zabránit. Bohužel k tomu dochází v mnoha zemích. Známe podmínky, pracovní podmínky, šílené podmínky v těchto továrnách. Víme, za jakých podmínek se toto zboží vyrábí jenom proto, že chceme potlačit eh, práva, jenom proto, že dochází k potlačování práv těchto lidí a záleží, všem záleží pouze na zisku. Pracovní práva ovšem jsou zásadní. Máme zde obrovskou odpovědnost my na straně Evropské unie. Právě proto musíme jednat okamžitě. Nemůžeme podporovat vytvořit podmínky tohoto typu. Nemůžeme je respektovat, nemůžeme je eh, tolerovat. Jde o situaci těchto lidí přímo na místě a do našich smluv s těmito zeměmi musíme začlenit jasné doložky ohledně pracovních podmínek a zároveň zde musí být dostatečné sankce vůči těm, kteří nerespektují směrnice Mezinárodní organizace práce. Nejsme nějakou samostatnou, pouze oddělenou části světa. My máme morální odpovědnost, protože jsme na straně uživatele. Prostě máme morální povinnost ještě více než ostatní aktéři. Děkuji. Děkuji, dostáváme se k postupu Catch the Eye v naší rozpravě. Mám tady devět zájemců o slovo a protože máme dostatek času, tak mohou vystoupit všichni. Začneme paní Prendergast. Thank you, um, eh, Commission colleagues. As Bangladesh... Děkuji, pane komisaře, milí kolegové. Banglade, Evropská unie je největším obchodním partnerem Bangladeše a proto Evropská unie nesmí takto akceptovat eh, situaci, kdy dochází k takto závažným problémům. V případě této konkrétní budovy je zde ten problém, že dostala kolaudaci několik dní předtím, než se zhroutila. Eh, Bangladeš kromě toho nemá bezcelní přístup do EU podle našeho preferenčního systému a je potřeba uznat, že tato země si jistě zaslouží hospodářský rozvoj. Nicméně je potřeba eh, zavést i zde určité závazné požadavky, tak aby se zlepšila životní úroveň a vůbec podmínky pro práci pracujících. Vzhledem k tomu, že jednotliví spotřebitelé nemohou ověřit podmínky, za kterých byla, eh, byly vyrobeny jejich oděvy, je to na komisi. Ta musí zavést eh, taková opatření, jako například různé bezpečnostní dohody a zajistit eh, vynucování také principů a základních ustanovení Mezinárodní organizace práce pro všechny podniky v oblasti sociální politiky. Nyní paní Andrés Paria. Děkuji, pane předsedo. Eh, katastrofa v Bangladeši s více než 1500 mrtvých eh, je skutečná tragédie a znamená to nedůstojné podmínky práce pro pracující. Jsme největšími dovozci textilu v Evropské unie a eh, to také znevýhodňuje naši vlastní výrobu, protože víme, že tam se vyrábí za strašně levné peníze. Naše usnesení znamená, že je třeba, aby se realizovalo právo na organizování se v odborech. Je třeba, aby se odpovědným způsobem chovaly velké mezinárodní firmy. Bylo řečeno, že se jedná o 24 firm, eh, které nakupují textil v Bangladeži SGP řekli, eh, že by tady mohlo dojít k tomu, aby došlo k potrestání těm, kteří nedodržují normy. Je třeba říci, že musíme nejenom pracovat, ale také splňovat normy, protože už došlo k příliš mnoha katastrofám. Děkuji, paní Miranda. Obrigada, presidente. Esta terrible tragedia é o exemplo da... Děkuji, pane předsedo. Tato strašlivá tragédie ukazuje že tady se nedodržují správně veškerá pravidla a dochází k tomu, že se tady vykořistějí chudí lidé, kteří potom ztrácí své životy, ale mnoho lidí ztratilo také svou práci. Bangladeš je druhý největší vývozce textilu v, na světě a textilní firmy v Evropě, které dováží výrobky z Bangladeše, by měly respektovat veškeré praktiky sociální odpovědnosti na mezinárodní úrovni. A Zejména eh, se to týká zemí, ve kterých tyto firmy sídlí. Eh, ženy, které pracují v tomto odvětví Bangladeši, mají velice nízké platy. Eh, je dále to celou situaci přihoršují špatné pracovní podmínky. My tady máme vlastně, neseme část odpovědnosti. Ti, kteří produkují, ti je mají, ale také ti, kteří tyto výrobky spotřebování. Pane komisaři, když tady hovoříme o takovýchto záležitostech, je třeba zohlednit lidská práva. Pane komisaři, požadujeme, aby obchodní dohody Evropské unie v sobě zahrnovaly závaznou klauzuli doložku, která se týká sociální odpovědnosti podniků. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní paní Jakoncary. Kiitos puheenvuorosta ja haluan kiittää komissiota vahvasta Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, můj dík patří komisi za velmi jasné stanovisko. Eh, jsme přesvědčeni, že bude mít i náležité účinky. Důležité je i následující. Je potřeba zasadit se o eh, takové pracovní podmínky, které budou prospěšné pro pracující. To je velmi důležité vůbec eh, tato, tento sektor eh, prací prospěšných pro veřejnost je velmi důležitý a tím pádem je zde potřeba provádět i náležitou kontrolu. Je to samozřejmě zároveň také otázka role žen. Pakliže se podíváme na současný stav věci, eh, když dojde k třeba k nějakému důlnímu neštěstí, tak se o tom mluví ve všech médiích. Ale když by došlo eh, k nějaké nehodě, kde budou předmětem té nehody pouze ženy, tak se to v médiích tolik propírat nebude. Ovšem samozřejmě víme, že naši spotřebitelé a spotřebitelky také mají odpovědnost. Je potřeba vědět, abych, eh, co se děje v těchto továrnách. Děkuji. Prosím, paní Luňáček. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane komisaři, dámy a pánové, dovolte mi nejprve vyjádřit své zklamání tím, že už to není komisař de Gucht ten měl eh, tehdy naši podporu, když společně s paní Eštnovou říkal, že právě systém preferencí musíme používat k řádnému managementu a řádné kontrole v těchto podnicích. Eh, bylo by asi vhodné, aby zde byl zůstal do konce této debaty a pak hm, reagoval na naše požadavky. Jeden takový požadavek je například na eh, různé evropské ambasády a jiná kontaktní místa, která musí Eh, vznášet takovéto požadavky a námitky proti stávající praxi. Ale důležitější je ještě otázka, zda skutečně musí docházet k vážným zraněním a umrtím, než eh, se o něco začne zajímat veřejnost. Samozřejmě všichni chceme hezké moderní oblečení, ale musíme, eh, nesmíme zapomínat na to, že Eh, celá řada firm eh, vyrábí své produkty za otřesných podmínek, Walmart eh, a další a další. Je potřeba zajišťovat kontroly budov, protipožární opatření, zajistit funkci odboru a tak dále a tak dále. A chtěla bych poděkovat za všechny kampaně různých nevládních organizací, které se zasazují o to, aby se zlepšily pracovní podmínky a aby byla respektována práva mužů a žen, kteří tam e, pracují. Děkuji paní Luňáček, pan Paul Murphy. Děkuji vám, pane předsedo. Ono se říká, že tam, kde je levná práce, tam je levný život. A bohužel to je ta každodenní noční můra 4 milionů pracovníků, zejména pracovnic, pracujících v textilním průmyslu v Bangladeži. E, nedávné zhroucení jedné takové továrny, kde zemřelo více než 1100 pracovníků, nám ukazuje to vše, co je špatně s globálním kapitalismem. Vidíme zde e, jasnou potřebu vyplatit kompenzaci e, ze strany takových firm, firm jako je Gap, Metro, Walmart a Primark, které využívají levnou pracovní sílu kde se odhaduje, že náklady jsou asi 3 až 5 konečné ceny tohoto oblečení. Ale v sázce je daleko více. Je potřeba zabránit vykořišťování dělníků a je potřeba zajistit pracovní práva i v takové zemi, kde je historie dělnických práv tak špatná. Vzhledem k reakci veřejnosti konečně i Mezinárodní korporace roní krokodýlí slzy, slzy, ale celý ten případ nám ukazuje tu pokryteckou podstatu takovýchto podobných eh, systémů sociální odpovědnosti odpovědnosti společností. E, bylo by naopak potřeba podpořit aktivitu odborových a nevládních organizací pro vylepšení pracovních podmínek v Bangladeži a abychom toho dosáhli, je potřeba vzít tyto továrny z rukou těch, kteří jdou pouze za chamtivostí a vrátit je zpět pracujícímu lidu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a jako další bude hovořit pan Melcer. Děkuji, pane předsedo. E, po, té po těch nejnovějších katastrofách Nyní má Bangladeš zavést celou řadu reform. Týká se to bezpečnostních ustanovení, minimálních plastů a také odborářského zastoupení. Vše se má vylepšit. Do jaké míry skutečně se toto bude realizovat, to ještě uvidíme. Nedostatečné bezpečnostní standardy a špatné pracovní podmínky jsou mezi tím nejenom problémem, který se omazuje pouze na Bangladeš, všichni to víme, a také se to neomezuje pouze na textilní průmysl. Připomeňme si, jak se propadla střecha v jedné továrně v Kambodži, to také není dávno. Tady máme dohodu, kterou podepsalo 30 47 mezinárodních podniků, která se týkala zejména protipožárních opatření v budovách. Toto by mohlo být skutečně jistým bodem obratu. Pokud to bude skutečně právně prosaditelné a kontrolní mechanismy budou fungovat a pokud se toho budou účastnit nejenom evropské obchodní řetězce, ale také obchodní řetězce z USA, to je podmínka. Je důležité, aby se USA do této akce také zapojily. Není možné, aby my nadnárodní koncerny vyvíjeli nátlak na země, kde se vyplácí pouze nízké platy a aby vše šlo na úkor pracovníků a koncerny si tak pouze maximalizovali své zisky. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Kojen Perez. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Uctění obětí eh, by, eh, bychom měli všichni. Eh, provést, protože to, co se děje, se dotýká všech, včetně nás. Je třeba, abychom konečně skoncovali s těmi eh, mizernými podmínkami otroctví, ve kterých se v Bangladeži pracuje, eh, kdy pracovníci dostávají méně než 30 euro za měsíc a pracují ve velice nedůstojných podmínkách a nebezpečných podmínkách je třeba skoncovat s porušování základních práv v třetích státech. Nemůžeme chtít pro jiné to, co nechceme pro nás. Je třeba, abychom chránili zaměstnanci, eh, kteří vyrábějí věci, které používáme. Je třeba, abychom dostali sociální odpovědnosti. Nebudou stačit pouze osvědčené postupy. Je třeba plnit eh, dohody Mezinárodní organizace práce a dalších organizací, abychom zaručili bezpečnost, důstojnost a sociální práva. O nic více, o nic méně, než eh, završit a splňovat tyto dohody. Nyní paní Jetimeky. Děkuji, pane předsedo. Přes tisíce lidí museli eh, zemřít v Bangladeši. To je tragédie. Hlavní odpovědnost leží samozřejmě na bangladešských úřadech a na vlastnicích budovy. Ovšem i Evropská unie nese jistou odpovědnost. Evropská unie přeskoumala produkty, které jsou dováženy do našeho prostoru. Musíme vidět, že jsou bezpečné a že eh, neskrývají žádné nebezpečí pro občanky a občany. Nekontrolujeme však, jak eh, operují evropské podniky eh, v těchto podnicích či jak tam fungují jejich pobočky. Musíme být nyní aktivnější, abychom zabezpečili nejenom bezpečnost produktů, ale aby bylo také zabezpečeno, že pracovní podmínky jsou skutečně důstojné člověka když se jedná o evropské podniky a nebo pobočky evropských podniků. Je na čase, abychom konali. Děkuji mnohokrát a ukončíme s panem Rodríguezem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. To nebyla pouze nehoda v Bangladeši, to byl důsledek toho, co se umožnilo v globalizačním rámci za porušování lidských, veškerých lidských práv. Eh, nevyžadují se pouze usnesení, jedná se o to, aby se tady změnila etika podnikání. Evropská unie má dostatek nástrojů pro to, aby uskutečnila taková opatření, která zabezpečí dodržování norem a které také e, naprosto jasně ukáží, kdo je dodržuje a kdo je nedodržuje. Nemůžeme mít pouze usnesení bez řešení. Je třeba jednat, chceme-li, aby Evropská unie bylo důstojné společenství, které také konzumuje důstojně a proto je třeba, aby se jednalo. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Rád bych vás požádal do budoucna, abyste hovořil po něco, poněkud pomaleji, prosím pěkně, protože eh, jinak jsou potíže s tlumočením. A nyní v neposlední řadě zareaguje na debatu pan komisař Oettinger. Pane předsedo, vážené dámy a poslankyně a páni poslanci, v hodnocení tragického incidentu jsme si zajedno a samozřejmě se to dotýká nás všech. Jeden kolega, Karel de Gucht, který eh, zevrubně zanalizoval situaci a také poukázal na to, jaká opatření hodlá komise uskutečnit, eh, bohužel musel odjet na letiště, protože se musel vrátit do Bruselu a požádal mě, abych ho zastupoval ale eh, mohu říci, že analýza, vaše analýza i to, co vyžadujete, se setkává s naším souhlasem, zejména po vstupním statementu eh, pana kolegy de Guchta vlastně tady není žádný rozpor s tím, co jste řekli vy a jaké návrhy jste předestřeli eh, a mezi tím, co rovněž zamýšlí komise a komisař de Gucht. Pracovní kontakty s vládou v Bangladeži eh, jsou velmi intenzivní a Domnívám se, že spolupráce s lokálními vládami na místě je jedním z prvních důležitých opatření. Dále je důležité spolupracovat s průmyslem a s velkými podniky, jejichž povinnosti eh, je třeba dodržet zejména v souvislosti se subdodavatelským průmyslem. A skutečně Tady jde o globálně o globálně, v globálním měřítku nutné normy, které je třeba udržet v oblasti bezpečnosti a v oblasti sociálních standardů. S Mezinárodní organizací práce budeme v této oblasti pokračovat v naší spolupráci a můžete si být jistě tím, že komise bude dbát eh, na dodržování lidských práv všude na světě, nezávisle na tom, kde se pracuje. Zejména tam, eh, odkud přicházejí produkty do Evropy. A proto je třeba, aby toto dbaní na sociální normy vyústilo v opatření a pan de Gucht bude činit další konkrétní kroky a je třeba abychom eh, skutečně i dnes usilovali o to, aby se zlepšily situace na, ve stanovišti tam na místě, i co se týče bezpečnosti budov. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, za závěrečná slova. Na závěr rozpravy bylo předloženo šest návrhů usnesení. Rozprava je tím pádem ukončena a hlasování bude zítra ve 12. Mám tady připomínku k jednacímu řadu. Oui, merci, monsieur président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl se zeptat pana komisaře Otingera. Zda si vyslechl dobře můj příspěvek. Pane kolego, rozprava byla ukončena. To znamená, že tato otázka již není umožněna z vaší strany. Já jsem ukončil rozpravu a hlasování se uskuteční.